Dali se chce vyjádřit předsednictví. Ano, děkuji, pan Zalevský. Polské předsednictví se domnívá, že evropský ochranný rozkaz je velice dobrá věc a také doplňuje celý režim v rámci směrnice o trestním právu. My pracujeme s budoucím předsednictvím a vytvořili jsme základy pro další práci a jsme přesvědčeni o tom, že i dánští kolegové budou podporováni Evropským parlamentem, jako my jsme byli doposud a my vítáme návrh stanoviska a také si vážíme vysoce kvality tohoto dokumentu. Děkuji. A nyní se obracím na kolegy, pan kolega Kirkop jako první. Paní předsedkyně, nejdříve chci říci, že samozřejmě vítám tuto iniciativu Podívám-li se také na to vnitrostátně, tak britská vláda se rozhodla připojit se k návrhu nařízení již v srpnu tohoto roku. Já na jedné straně říkám, že toto vítám, ale na druhé straně jsem právník a také chci zmínit jeden nebo dva aspekty, neboť mám dojem, že nemůžeme postupovat úplně konkrétně v této záležitosti. Je to v zájmu obětí, ale je to také v zájmu těch, kteří jsou stíháni jako pachatelé či údajní pachatelé, že také se jim dostane spravedlivého procesu. A to je také hlavní, jedna z hlavních priorit. Já tady s tím mám maličký problém, protože v evropském ochraném rozkazu máme dlouhý seznam trestných činů, ale také je tam seznam dalších činů, které nejsou vždy považovány za trestné členy v celé řadě členských států. A právě proto dochází ke kombinování trestního a občanského práva. Spravodajka právě řekla, že toto opatření se bude vztahovat pouze na země, kde se ochranný rozkaz vydává či je aplikován ze strany občanského práva. Ale proto já se ptám, kde jsme z hlediska ochrany před tím, že budeme zavražděni. Jsme v trestně právní nebo občanské právní situaci. Musíme se na to podívat také z hlediska dvojitého nebezpečí. Já bych nerad viděl tady takové rozdělení, že někdo by se dostal do situace, že bude stíhán a nebo e, bude také spáchán trestný čin, ale bude to e, potom projednáváno u občanského soudu and vice and versa. Možná, že tady zmiňuji věci, které nejsou potřebné, ale domnívám se, že vždy, když, a hudba je vždycky dobrým pozadím pro takovéto diskuse. Takže vždy, když dochází a dokonce zvonky, když nám tady zvoní telefony. Paní předsedkyně, bylo by dobré, kdybyste rozhodla, zdali na mas dop, kdy, kdy zdali nás má také doprovázet hudba. To je například také při dojení, protože pak se dojí větší množství mléka. A já už vás nebudu dlouho nutit, ale chci říci, tam vždy, když dochází k těm těmto kombinacím, tak právníci právníkům se to zrovna líbit nebude. Tam, kde dochází k průřezu trestního a občanského práva, tak to může vést k nešťastným výsledkům. Já tady například hovořím o takových případech, kdy dochází k násilným útokům, potom pachatel možná také byl veden nějakými psychologickými příčinami a právě proto bychom měli například hovořit o tom, co se vlastně stalo, protože stalking se v některých zemích považuje za trestný čin, anebo také lidé si pouze myslí, že jsou sledováni. A toto všechno není zde upraveno konkrétně. Proto já si myslím, že já vítám tento návrh a také britská vláda se k tomu připojuje, určitě má proto důvod. Myslím si, že to tuto zprávu bychom měli podpořit, ale v budoucnosti bychom měli vyřešit určité zatím nejasné otázky. Já si myslím, že musíme vyřešit vymezení trestního práva, vymezení občanského práva a tam, kde dochází k interakci obou dvou práv, tak musíme také zabezpečit, aby toto nebylo jakýmsi precedentem pro někoho, kdo bude stíhán, či měl by být stíhán. Já se domnívám, že právníci budou bojovat za základní práva svých klientů a dojde k velkým obtížím především v určitých zemích. Takže to je všechno, paní předsedkyně. Já to obecně podporuji, ale myslím si, že to musíme ještě dále více do detailu prověřit a přeskoumat. Děkuji a nyní pan Fos. <clears throat> Děkuji. I já podporuji tuto zprávu. Jsou dobré, ale měl jsem velice podobné úvahy jako pan Kerkhoff, že bychom se měli snažit dodržet systematičnost práva, oddělit trestní právo od občanského práva. A mimo to musím říci, že došlo k určité redukci práv v jistých zemích. To také jsme se dočetli ve zdůvodnění a proto se ptám, zdali uznávání se tím zkomplikovalo. To znamená, jestliže člověk něco předloží, pak se to musí přeložit a musíme se obrátit na určité orgány, či bychom si nedovedli představit lepší opatření, kdy ochrana opatření by byla lépe prosaditelná, kdyby oběť přímo získala ochranu i na evropské úrovni. Takže proto já se pouze ptám, je, si myslím, že je třeba vyjasnit, neboť musíme očekávat také obsahové diference, že jeden soud eh, v jedné zemi něco rozhodne, ale druhý soud to nebude považovat za správný rozsudek. Takže to bychom všechno v této souvislosti měli řešit. Paní Griesbeck. Merci bien de me passer la parole. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo a rovněž za příležitost poděkovat zpravodajce za tuto práci, která je sice jednoduchá, pokud se je pochopit pouze cíle, ovšem technicky je to nesmírně složitá záležitost, pokud je o účinnost přímo potom v terénu. Ano. Bohužel se nám nepovedlo tento systém zájemného uznávání mít v rámci globálního systému celé směrnice. Ta práce, která probíhala, nám snad umožní nějakým způsobem zorganizovat Eh, opravdu v praxi ochranu těchto obětí na celém území Evropské unie. Možná tam budou trošku problémy s s implementací, ovšem doufám, že se nám povede to vyřešit. Ráda bych vám připomněla to, že asi tak 75 milionů Evropanů jsou oběti určitých přestupků a proto si myslím na našem území a proto si myslím, že je opravdu velice, velice dobré pracovat na této možné ochraně viktim. Já jsem bohužel všem tento text obdržela pouze dneska ráno a proto bych vás poprosila, abych měla trochu času, abych se mohla podívat na to a do 29.11. mohla předložit nějaké pozměňovací návrhy, takže nějaké pozměňovací návrhy sektory pravděpodobně, pokud jde o tu rychlost, o ochranu technickou, například ten model jednotného certifikátu, který by byl, nebo osvědčení, které by měli oběti k dispozici, tak aby celý tento proces realizace, implementace mezi dvěma zeměmi, pokud jde o ochranu, aby se to umožnilo. Čili tyto prvky toto všechno bychom ještě potřebovali trochu, trochu upřesnit, protože ty definice jsou zde trošku složité. Do 29. snad budeme mít možnost na tom ještě pracovat. Ráda bych zúraznila to, že jsem nesmírně ráda, nebo potěšili mě, potěšilo mě vystoupení paní zpravodajky, ale i paní, která zastupuje komisi, pokud jde o, ten, eh, o tu koherenci, o, o výzkum v tomto ohledu, to znamená samotného textu a určitou možnost nebo mm, určité zorganizování záruk či koordinaci mm, mezi nařízením a směrnici. Čili já samozřejmě do 29. samou skupinu předložím ještě několik pozměňovacích návrhů, poprosíme o některé mm, trochu detailnější objasnění na vysvětlení. Děkujeme, říká paní předsedkyně, a vracíme se. Pokud nemáte další kolegové ještě, tak prosím, slovo dáváme, dáme paní zpravodajce. Děkuji, paní předsedající. Já velmi oceňuji eh, všechny příspěvky, za prvé ze strany komise, ze strany rady. A na druhém místě také jsem velice vděčná za tento postup, který byl právě zahájen. Také bych chtěla poděkovat Hopovi, Vosovi a paní Grisberg. Já si myslím, že tato otázka je opravdu velice složitá a čím více eh, názorů a návrhu k tomuto textu dostaneme, tak lépe postoupíme ku předu a docílíme eh, toho, co jsme si dali za cíl. Když pan Kirkhope hovořil o tom, že existuje tady interakce, tak má pravdu, protože to je právě ta otázka, o které jsme eh, hovořili při eh, práci na nařízení o Evropském ochranném příkazu, protože v některých státech je to občanské právo, někde je to zase trestní právo. Je pravda, že tady musíme pracovat na té myšlence, že když toto je e, otázka občanského práva, to pole působnosti, tak možná bychom tam měli dát e, ten princip nosiby a měli bychom e, pracovat na možnosti některých pozměňovacích návrhů, které bez pochyby určitě připraví pan Kirkhope, aby obohatil tento text. Eh, pokud jde o to osvědčení jakožto jediný postup, tak eh, je jasné, že toto je nejrychlejší nástroj. A z toho důvodu já zohledním eh, příspěvek pana Vosa ohledně tohoto nástroje a pokusím se text vylepšit ohledním pozměňovací návrhy, tak je to, co řekla paní Grisberg, protože souhlasím v tom, že tato otázka si to zaslouží. Pokud je o to, co řekl pan Kirkhope, například když agresor má nějaké duševní problémy, Já si myslím, že tuto otázku musíme zasadit do kontextu tohoto opatření a jestliže někdo má psychické problémy, tak eh, to zjistíme potom. Ale bude-li mít mentální problémy, tak je to agresor a musí být daleko od oběti. A v tom případě budeme potřebovat více záruk. Jednáli se tedy o osobu, která má psychické problémy. Takže možná bychom k tomu měli přidat některý pozměňovací návrh, protože pokud tato osoba má mentální problémy, no tak o to je to závažnější. A proto si myslím, že bychom mohli text obohatit v tomto směru. My jsme se pokusili obohatit tento text, který máme z Jury, Týká se to pozměňovacího návrhu v případě nezletilých osob, které potřebují eh, poručníka. Eh, toto je samozřejmě obrovské pole možností, eh, máme ještě na to dostatek času a já bych opravdu ocenila, kdyby tento text byl co nejkompletnější. Děkuji. Děkujeme, paní zpravodajko. A ráda bych vám připomněla, že 29.11. je lhůta pro pozměňovací návrhy a to do 12 hodin v poledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu. Je to sedmička a to jsou podmínky vstupu a pobytu státním příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. Spravodajem je pan Salvatore Jakolíno. Máme zde i kompromisní návrhy, které byly prodiskutovány mezi zpravodajem a stínovými zpravodaji. Vidím, že už vám je služba rozdala. Nejprve bych dala slovo panu zpravodaji, aby nám představil tyto kompromisní návrhy a poté bych poprosila i zástupce polského předsednictví, aby nám řekli, jak to vypadá na radě a aby reagovali k těmto, na tyto návrhy. Poté poprosíme komisi o vystoupení a samozřejmě dáme prostor všem kolegům a kolegyním. Pane Jakolíno, máte slovo. Bene, grazie, presidente. Rispetto al dossier. Děkuji, paní předsedající. Eh, pokud jde o tuto otázku, kterou se dnes zabýváme, tak eh, už jsme na toto téma svolali eh, několik eh, schůzí tady na Pudělibe, ale také jiné schůze, kterou jsem měl se stínovými zpravodaji politických skupin a bylo to nedávno během plenárního zasedání ve Štrasburku. A během tohoto plenárního zasedání jsem se sešel se stínovými zpravodaji ale také jsem se sešel ještě s jinými eh, stínovými zpravodaji, kteří nebyli ve Štrasburku a také jsem se sešel se zástupcem výboru pro zaměstnanost. Máme tady několik eh, přechodných eh, pozměňovacích, několik pozměňovacích návrhů ohledně převedení. Je to tedy 31 kompromisních pozměňovacích návrhů. A Tyto návrhy jsme vám poskytli v případě, že se chcete ještě vyjádřit k této otázce a naším cílem je tedy, aby ten výsledek byl přijatelný pro všechny. Také jsme se touto otázkou zabývali s komisí a s radou. E, pokud je o tato opatření pro e, převedení v rámci společnosti, tak jsme hovořili například o definicích článek 50 protože eh, v tomto článku 50 se hovoří o tom, že musíme definovat co nejhomogenější definici společně s výborem pro zaměstnanost. A my eh, s, touto výbor, s tímto výborem sdílíme definici, pokud jde o odborníky, pokud jde o zaměstnance, pokud jde o vedoucí pracovníky, což je eh, významnou součástí tohoto textu. Dosáhli jsme mnoha dohod, také díky eh, definici, která je na modré kartě, hlavně pro odborníky. Potom, pokud jde o skupiny podniků, tak to ještě není dořešené. A také jsme došli k dohodě, pokud jde o požadavky ohledně přístupu k této mobilitě mezi podniky, které se nacházejí ve třetích zemích a e, ve členských zemích Evropské unie. Pokud se jedná o zaměstnance, kteří jsou z třetích zemí a kteří jsou vysoce kvalifikovaní, také se hovoříme o kolektivních smlouvách a e, tady e, hovoříme o té kompromisní lhůtě, to je 9 měsíců pro vedoucí pracovníky a pro odborníky a potom 3 měsíce pro e, zaměstnance. A potom jsme zvýšili ten strop, eh, který se týká sankcí, které mají být eh, dostatečně vysoké, aby měly efekt pro zaměstnavatele. Potom pokud jde o rodinný kontext zaměstnance, tak to jsme také zohlednili. A také jsme zde analyzovali eh, předložení žádosti o povolení k pobytu a dospěli jsme k závěru, že členský stát má za povinnost zaručit eh, zaměstnání partnerovi, který se převádí s tou konkrétní osobou. A v tomto případě členské státy musí definovat konkrétní opatření, protože nemůžeme ale eh, ukládat povinnost eh, tak mm, významnou členským státům, protože musíme respektovat respektovat princip subsidiarity. Pokud jde o mobilitu v rámci Evropské unie, tak zatím analyzujeme některé příspěvky, abychom mohli tuto situaci dobře definovat. Musíme nabídnout zároky zaměstnancům ze třetích zemích, ale aniž by to bylo na úkor eh, zaměstnanců z členských států. Protože musíme zabránit eh, jaké jakýkoliv článek či ustanovení, který by byl diskriminačním a což by eh, upřednostňovalo eh, zaměstnance členských států či z třetích zemí. Takže tady, co je zásadní, je, aby bylo řečeno, že oba dva zaměstnanci, jak ti eh, z členských států, jak ti z třetích zemí, tak musí mít stejné odměňování. A Eh, ze strany členského státu, ať už se jedná o zaměstnance členského státu či třetích zemí. Závěrem musím říci, že ta práce byla velice plodná a velice inspirující, ale naši práci jsme ještě neukončili. Já doufám, že dospějeme k rychlému řešení, pokud jde o pozměňovací návrh číslo 21. Doufám, že dosáhneme řešení, které bude akceptovatelné pro všechny a potom 25. ledna budeme hlasovat společně s tím druhým a odpovědným výborem, abychom dali další možnost zaměstnancům ze třetích zemí, aby mohli požívat výhod eh, z těchto předpisů, které mají za cíl zlepšit konkurenceschopnost a udržitelnost eh, podniků členských zemí, ale zároveň, aby zaměstnanci eh, získali kompetence pracovní a pomohli růstu podnikům v této fázi, ve které se nacházíme, a to v krizi. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich eh, spolupráci, také bych chtěl poděkovat sekretariátu a také děkuji eh, všem, eh, kteří spolupracovali ze strany předsednictví a také bych chtěl poděkovat výkonnému výboru a už končím, paní předsedající, a těším se na všechno, co mi můžete říci s cílem zlepšit Eh, tento text, který bychom rádi měli hotový. Děkujeme, pane zpravodaji. A nyní polské předsednictví. Paní Kejpan. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte několik poznámek situaci na radě. Zatím proběhly tři schůzky jednotlivých pracovních skupin Mm, jsme v kontaktu se všemi těmito eh, zástupci mm, jednotlivé jednání, dokonce jedno probíhá zrovna teď v tomto okamžiku 2.12. proběhne další setkání, které se bude dotýkat stejné směrnice. Jelikož některé záležitosti budeme muset projednat na eh, vyšší politické úrovni, v minulém měsíci jsme hovořili na výboru pro strategické záležitosti, o asilových záležitostech, hovořili jsme o obsahu, rozsahu této směrnice a rovněž o mobilitě. Jedna z věcí, které bych měla vysvětlit, je to, že příští týden se stejný výbor bude zabývat i definicemi. Definicemi, o kterých se zmínil pan zpravodaj. Pokud jde o situaci na radě, a ty tři nejdůležitější body, o kterých se hovoříme, tam potřebujeme ještě další objasnění. Čili první věc, to jsou definice. Musíme si, si říct, zda teda budeme definovat, zda budeme využívat definice tak, jak je definuje eh, GATT, nebo tak, jak to máme v těch kompromisích, kompromisech. Eh, to je ovšem záležitost, která rozděluje členské státy. Pokud jde o rozsah uplatňování této směrnice, mnoho členských států předložilo návrhy pro eh, ty osoby, které směrnice nepokrývá, to znamená, že nesplňují pravidla pro um, pobyt nebo pro vstup um, například ICT zaměstnanci. A tyto členské státy proto požadují jiné řešení. Pro, požadují trochu určité manévrovací pole, které by neznamenalo paralelní systém, ovšem pokrylo by to ty pracující, kteří nespadají do kategorie ICT řekněme, že by byli kvalifikováni jako kvázi ICT pracovníci na území členských států. Rada byla jednomyslně nakloněna takovému řešení. A nyní krátkodobá mobilita. Zde vidíme, že je zde veliká většina. Veliká většina, která hovoří, že v rámci mobility bychom měli do v rámci tří měsíců poskytován opravdu co možná nejpružnější přístup k mobilitě pro, zamě- pro pracovníky z oblasti ICT a neměli bychom je zatěžovat nějakými dodatečnými administrativními eh, postupy. Těšíme se na pokrok eh, na následujících dvou pracovních jednáních. Předpokládáme rovněž, že s pravodají se ještě uvidíme a doufám, že budeme brzo schopni vás informovat o rychlém pokroku na radě. Děkuji vám. Děkujeme. A nyní poprosíme komisi. Pani Schmidt. madam. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci poděkovat panu zpravodaji Jakolinovi za dobrou spolupráci v minulosti a také za pokrok v této zprávě. My doufáme, že se brzy dohodneme na této zprávě. Já v současné době v to mohu zatím reagovat pouze předběžně. Kompromisní návrhy jdou také směrem k, k cíli směrnice a jedná se zde především o zvýšení konkurenceschopnosti a také možnost pro pracovníky v rámci IKT. Já jsem již několikrát řekla, že je důležité, abychom měli dostatečně flexibilní definice, ale které budou jednoznačné. Je, ubírá se to zatím tímto směrem, ale IKT nejsou vysoce kvalifikovaní držitelé modré karty a na to bychom neměli zapomínat. Dále také kompetence kompromis, některé kompromisní eh, návrhy jdou eh, za rámec představ komise. To se týká také rovného zacházení a také sjednocování, slučování rodin, například u rovných příležitosti. Tady chceme mít stejné podmínky například pro IKT a také pro vyslané pracovníky. To jsou mé předběžné připomínky a také ještě chci okomentovat komise v radě. My chceme zpracovat, vypracovat ambiciozní směrnici také z hlediska oblasti působnosti ti, kteří nebudou spadat pod oblast působnosti, mohou získat jiná povolení, která nebudou povolení IKT, ale my nejsme proto, aby se vytvářely paralelní režimy, což by znamenalo, eh, jestliže někdo nesplní podmínky směrnice, pak by spadal pod vnitrostátní režim a pak by opět tady vyvstala otázka harmonizace. A potom je tady také volný pohyb v rámci EU, to je přidaná hodnota této směrnice. Jestliže volný pohyb v rámci EU bude oslaben, pak se nesplní jeden z cílů směrnice. Děkuji, děkuji paní Schmidt a nyní zahájíme diskusy jako první bude hovořit paní Jakoncáry, která je zpravodajkou v výboru pro zaměstnanost. Děkuji, budu hovořit finsky. Jedná se opravdu o komplexní legislativní úpravu. My zde na této zprávě pracujeme spolu s výborem pro zaměstnanost. Celkově mohu říci, že se jedná o pozitivní záležitost sloužící cílům strategie 2020 a láká, vlastně zve kvalifikované síly mimo EU do EU a také snižuje byrokratickou záleži, zátěž. Ale jsou tady také velké problémy. Hlavním problémem je, že nyní máme různé způsoby, jak podpořit mobilitu z třetích zemích. Já bych osobně nechtěl chtěla být v oddělení lidských zdrojů v některém podniku, která se, které se bude zabývat směrnicí. Myslím si, že tato směrnice je velice složitá. Cíle jsou dobré, ale opravdu cesty a metody jsou velice složité. Definice by neměly být volné, měkké. Neměli bychom vytvářet další možné cesty, jak nabírat pracovní síly, dejme tomu, nesprávným nesprávným způsobem. Nesmí to vést k dumpingu sociálních práv, ale nesmíme být zase příliš restriktivní. To znamená, že my jsme blízko ke kompromisu v oblasti definic, ale je tady jeden problém a to je stavebnictví. Stavebnictví je takový divoký západ případ v Evropě v určitém slova smyslu. Hovořila jsem se zaměstnavateli, se zaměstnanci a viděla jsem, že mají společný jednotný názor a navrhují, aby stavebnictví bylo vyňato z působnosti této směrnice, protože to vytváří více problémů, než co to řeší. Já jsem si představovala, že stavebnictví by bylo vyňato z oblasti působnosti směrnice a sice v principu. To není zrovna skvělý nápad, ale vzhledem k společnému jednotnému názoru zaměstnanců a zaměstnavatelů by to byla schůdná cesta. Ale také ve výboru pro zaměstnanost jsme se shodli na jedné věci, že klíčová v té, klíčové v této směrnice by mělo být především rovné zacházení. Jinými slovy, když to řeknu konkrétněji, co rovné zacházení znamená? Lidé by měli dostávat ve stejné zemi za stejnou práci stejný plat. Pokud se týče detailu rovného zacházení, tak tam určitě ještě jsou další problémy týkající se například důchodu a sociálního zabezpečení. Je to velice složitá věc a bylo by dobré, kdybychom si stanovili ambiciozní cíle. Takže kdybychom měli několik směrnic, které budou sdílet stejnou filozofii z hlediska výkladu rovného zacházení a evropské legislativy celkově. My jsme o tom diskutovali ve výboru také se stínovými zpravodaji a diskutovali jsme o vazbě mezi definicí v této uh, směrnici a v další směrnici, což je směrnice o povolení, o pracovním povolení. Pak je tady ještě další věc, na kterou myslíme, a to je otázka, zdali bilaterální dohody mezi EU a třetími zeměmi Jakou tedy sehrávají tyto smlouvy roli? Co by mělo mít prioritu? bude evropská legislativa nadřazená všem smlouvám. A to, co bychom měli mít také na paměti, je to, že legislativní předpisy by měly být tak jednoznačné a důsledné, takže opravdu co nejkonkrétnější. A k tomu bych si ráda vyslechla komisi. Jaká je vazba mezi EU legislativou a bilaterálními dohodami? Já jsem tady zmínila celou řadu problémů, ale v Celkově můžeme říci, že tato směrnice je dobrá a také podpoří konkurenceschopnost, tak jak se o tom hovoří v dalších dokumentech. K dalších šest kolegů se hlásí o slovo, kteří chtějí hovořit. Pan Kirko, Mrs. Sargentini, Mr. Brons and Mrs. Ernst. Uh, Now then I give the... Nyní dám slovo panu Kirkopovi. President, first of all... Paní předsedkyně, úplně na úvod dovolte, abych rovněž poděkoval panu zpravodaji za jeho práci a rovněž vítám jeho velice mm, rozumný a velice konstruktivní přístup. Souhlasím skutečně s většinou toho, co nám zpravodaj předložil. Je je opravdu důležité, abychom měli pozitivní přístup k této problematice, abychom se snažili pomoci podnikům ale zaměstnance, pracovníky, které jsou pro ně nejvhodnější. A myslím si, že takový přímočařejší rámec pro tento převod v rámci společnosti by byl dobrý nejenom pro jednotlivce a dané podniky, ale zároveň pro evropskou ekonomiku jako celek. Jedna z věcí, které ovšem, kde mám otazníky, jsou ty časová omezení, požadavky ohledně mm, praxe, kvalifikací a tak dále. Já budu jedni z prvních, který by řekli, že kvalifikace to je jedna z věcí, které považujeme za důležité a proto bychom měli podporovat E, mm, i v těch hlavně nových technologiích, dosažení kvalifikací. Ovšem je zde mnoho mladých, e, talentovaných lidí, kteří pracují v oblasti matematiky, vědy, informačních technologií. To jsou pouze tři z těchto oblastí, kteří mm, prouze nyní se mm, učí, studují. Ovšem, podle mého názoru, by rovněž měli mít příležitosti tam, kde tyto časové lhůty nejsou rozumné nebo relevantní. Prostě měli bychom trošku umožnit i podnikům si říct co je pro ně nejvhodnější, pro jejich podniky. Měli bychom jim v tomto ohledu důvěřovat. A další věc, eh, dlouhodobost nebo vůbec eh, životnost služeb, podle mých zkušeností, eh, to, že když jste tam už dlouho, tak to neznamená, že byste byl nejlepším kandidátem na dané místo. Já jsem Ehm, pracoval v biznesu, v jiných profesích, dokonce i zde v Evropském parlamentu. A myslím si, že bychom měli podporovat především mladé lidi v tom, aby právě v oblasti biznesu, technologií a tak dále ehm, se dále vzdělávali, čili cokoliv, co mm, tomu brání, to bychom měli ještě jednou projednat, jinak ještě jednou děkuji panu zpravodaj. Děkujeme, paní Blinkeviču, má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji panu Jakolinovi. Naše spolupráce probíhá velice dobře, to není nic nového. Několikrát jsme se sešli a my máme celou řadu bodů, ve kterých jsme se shodli a já také doufám, že i tento výbor nás podpoří. Já chci upozornit na určité aspekty, které byly diskutovány i minulý týden ve Štrasburku. První věc je, Je to pozňovací návrh číslo 19. Rovné postavení žen, tedy zabezpečení, garantování eh, rovného postavení žen a také eh, vol, možnost pro eh, vykonávat svobodné povolání a také slučitelnost pracovního a rodinného života. Kompromisní pozňovací návrh pana Jakolina však navrhuje, aby členské země sami stanovily podmínky pro zahájení pracovní činnosti. Já vidím, že tady vznikají různé situace a my nebudeme mít stejné podmínky pro rodinné příslušníky třetích států v cílových zemích. Sorry, kolegyně. Ale to je pozměňovací návrh číslo 19. Pracovní povolení příslušníků z třetích států se navrhuje, aby se poskytlo i rodinným příslušníkům a tak aby mohli v, jedn, v příslušné zemi pracovat a tak může zůstat rodina pohromadě. My se musíme rozhodnout o systému, o vysílání pracovníků z třetích zemí do jiné členské země EU, tedy mezi členskými zeměmi EU. A já se domnívám, že bychom měli vycházet ze zásady přijímací země a musíme zaručit stejné pracovní a platové podmínky. Spravodaj se o tom zmínil, také zástupci komise a rady se o tom zmínili. A sice o tom, že je velice důležité, aby chom měli stejné definice, které nebudou příliš flexibilní, na druhé straně nebudou příliš omezující, ale budou konkrétní a jednoznačné. Všichni musí vědět, o co se jedna, o co jde u vysílaného pracovníka, u vedoucího pracovníka, u definice praktikanta a podobně. A my jsme předložili kompromisní pozměňovací návrh obsahující právě takovéto definice. Právě ve vztahu k vedoucím odborným expertním pracovníkům. A tento kompromisní pozměňovací návrh stanoví jejich pracovní a platové podmínky. Já s těmito pozměňovacími návrhy souhlasím a pokud se týče situace před vysláním, pracovníků do EU a jaká lhůta se tam plánuje, my bychom mohli akceptovat lhůtu období 9 měsíců, i když bychom si dovedli představit i jiné časové lhuty 6 měsíců, 12 měsíců, takže opravdu profesní zkušenosti jsou pro vysílání velice důležité a proto s těmito návrhy také souhlasíme. Tento dokument potřebuje ještě vypilovat a potom může být velice dobrý. Paní Jakoncáry hovořila o stavebnictví a vynětí stavebnictví z oblasti působnosti této směrnice ve Toto nena, jsem nenašla v pozňovacích návrzích zpravodaje. Já bych si přála lepší jas, větší jasnost týkající se stavebnictví. Až to ještě vypilujeme, budeme mít dobrý dokument. Děkuji, paní Bextro, děkuji za slovo, paní předsedající. A já rovněž bych ráda poděkovala velice srdečně panu zpravodaji za úžasně odvedenou práci. Je to důležité dosie, protože v globálním světě potřebujeme mobilitu, flexibilitu, pružnost, musíme umožnit našim lidem, aby se pohybovali, aby žili, aby pracovali, aby milovali v jiných místech než těch, na kterých se narodili. Zároveň musíme umožnit a zároveň bychom si měli uvědomit, že podniky potřebují vytvářet eh, tyto možnosti přeshraničním způsobem. Proto bychom neměli přijít nějakou příliš přísnou definici, která by eliminovala určité kategorie z této směrnice. A měli bychom podpořit to, že mobilní pracovníci samozřejmě by mohli si sebou vzít rodiny. Měli bychom podporovat slučování rodin, přístup na pracovní trh v tomto dosie, jakož i v jiných dosie, pokud jde o kompetence, které spadají do kompetence našeho výboru. Vítám harmonizaci na evropské úrovni u těchto pravidel a těším se na přijetí komplexního balíčku u legální migrace, zákonné migrace. Vidíme, že přístup pana Jakolína je pozitivní, to si to ceníme a doufáme, že to rychle přijmeme, protože ICT oblast by měla právě podpořit inovace, růst, prosperitu eh, v Evropě po překonání finanční krize, které čelíme. Je nesmírně důležité, abychom zde měli určitou vizi pro EU a pro budoucnost, abychom využili veškerých nástrojů, které máme k dispozici, jako je například ICT pro dosažení tohoto cíle, který je tak důležitý pro Evropu, to znamená prosperita a růst. Děkujeme, paní Wikström. Paní Saržantýny má slovo. Thank you, chair. Uh... Děkuji za slovo. Rovněž bych ráda poděkovala panu zpravodaji za všechny kompromisy, které předložil, protože já mám pocit, že mnoho z nás tyto kompromisy mm, považuje za uspokojivé, alespoň většina z nich mm, se mně osobně zdá Eh, dostatečnými. Několik drobných poznámek. Já už jsem o tom hovořila. Eh, ty sankce vůči zaměstnavateli to považuji za důležité. Pokud chceme opravdu zajistit to, že eh, pracovní migrace a pravidla v této oblasti jsou respektována a že zaměstnavatele vědí, co jim legislativa umožňuje a naopak, co jim neumožňuje. V naší rozprávě ovšem často hovoříme o sankcích ubalených na zaměstnance nebo o tom, kde by mohli udělat chybu migrující pracovníci. Ovšem já osobně si myslím, že nesmíme zapomínat na zaměstnavatele. Samozřejmě pozitivním způsobem s nimi musíme udržovat kontakt, ovšem pokud to nebude možné, tak ty sankce musíme uplatnit. Vy jste začlenil naše poznámky v kompromisním návrhu, tam vidíte, že jsem si to nezapsala, v kompromisním návrhu 15. A já, jestli dovolíte, jedno přání. Zde hovoříme o tom, že členské státy mají možnost těchto sankcí uvalit tyto sankce Ovšem nehovoříme o tom, že by to byla povinnost. Hovoříme zde o tom, že tyto členské státy mohou mm, mít monitorovací postupy, inspekce mm, pravidelně a tak dále. A hovoříme o tom, že by mohli takto postupovat, jako ovšem chtěla aby tam bylo angličtině šel, to znamená, že by měli, především pokud jde o ty inspekce eh, podmínek na pracoviště, ty inspekce kde, řekněme, pracující pracují z různých zemí, zda opravdu je s nimi zacházeno stejným způsobem. A dále je to 21, bod číslo 4. To znamená, teda opět eh, o ty možnosti, kde by to nebylo povoleno, takzvané volumes of admission, my už jsme o tom hovořili, když hovoříme o migraci, toto, ano, to, to bylo vždycky to byl vždycky problém, ovšem pokud jde o převedení v rámci společnosti, tak tento člověk v podstatě nemůže eh, zabrat místo nějakého místního člověka. V podstatě to jde eh, o převod v rámci společnosti. To znamená, dobře, může se stát, že to bude někdo, kdo, eh, se, kdo přijde mimo Eh, eh, EU do EU. Ovšem u nás pro zelené to prostě tato podmínka, o které hovoříme, zde v tomto konkrétním bodě číslo 4 by se neměla aplikovat na vstup a pobyt eh, v rámci převedení v rámci společnosti. A poslední věc, Pozměňovací návrh číslo 2. Tam hovoříte, o, tam je to v podstatě, tam je nový bod a to jsou podniky a upsaný kapitál, dále hlasování a um, kapitál, akciový kapitál, toto je nová pro mě záležitost, proto bych se chtěla zeptat, eh, co vás vede k tomu, že jste předložil tento nový text, eh, protože skutečně nevidím politický důvod, který vás k tomu vedl. To, je úplně, to byla jedna věc. A ještě poslední záležitost, paní předsedkyně. Ráda bych poprosila komisi, to znamená ten objem těch, těch eh, to znamená volumes of admission, to znamená objem těch, kterým dáme toto povolení eh, jako pravidlo, které bychom využívali právě u tohoto typu převodu. Děkuji, pan Brons má slovo. Děkuji za slovo. Ty, co kritizují karika- kapitalismus, často hovoří o takových karikaturách, jako kdyby tito pracující ani nebyli lidské osoby. Když hovoříme o těchto převodech v rámci společnosti a v podstatě využívání lidských zdrojů, tak v podstatě to jaksi odpovídá těmto karikaturám. Rád bych vám připomněl o tom, že lidské lidé jsou prostě lidské bytosti a ne lidské zdroje a takzvaní i CT nebo IKT, já už to rovněž používám, v podstatě je to dočasné působení, mají, pos, mají ovšem mm, měl by tam být přístup na pracovní trh i rodinných příslušníků. To znamená, že v podstatě nejde o dočasné eh, umístění, ale dlouhodobé umístění. IKT je v podstatě jakýsi eufemismus pro nekontrolovanou imigraci. Jakmile se tito lidé dostanou do Evropy, tak se prostě zůstanou. Kritici kapitalismu často hovoří o biznesu jakožto o něčem, co diktuje politickou agendu. Ovšem my skutečně to vidíme v reále. Globální společnosti nám, politikům, diktují pravidla a Mm, právo, které máme přijmout, které umožní imigraci, která by v podstatě mm, neuplatňovala žádná pravidla. Proč je imigrace důležitá? V tomto dokumentu například se říká, protože to podniky chtějí a lidské bytosti jsou asi zde na zemi proto, aby sloužily eh, biznesu. Hmm, zdá se paradoxně, že globalizátoři v politice a v biznesu jak si zavádějí to, o čem hovořil Marx. Imigrace má dopad na tyto země a naše, naši občané se bojí, nejenom proto, že možná přijdou o svá místa, ale zdá se, že na tyto lidi máme zapomenout, protože globalizace to prostě požaduje. Globalizace požaduje to, aby, lidi, aby pracující prostě se pohybovali tak jako na šachovnici a že politici prostě mají zapomenout na obavy svých voličů. Děkuji. So Bronx, uh, Mrs. Děkujeme, pane Bronxe. Paní Engs má slovo. Děkuji. Eh, děkuji. Já si myslím, že už o tom není eh, třeba dále uvažovat. Už je to pořádku. Já bych eh, se chtěla vyjádřit v tomto směru. Eh, tady je důležité, abychom si uvědomili, o co jde. My chceme eh, usnadnit převádění v rámci společnosti, chceme to učinit atraktivnějším, souvisí to s konkurenceschopností, také to souvisí s rovným zacházením. My chceme nabídnout ale něco, co bude realistické, co se dá uskutečnit. To je ta hlavní myšlenka. A myslím si, že by se to tady mělo eh, vyjádřit a mělo by se to mm, mít pořád na zřeteli. A musíme tedy opravdu zanalizovat, jestli je tomu tak či ne. Nejdříve bych eh, chtěla poděkovat eh, zpravodajovi za jeho práci, také za velice plodnou diskuzi. Eh, pro nás je toto velice důležité, toto téma, a eh, chceme, aby to zde bylo zakotvené. My pravděpodobně eh, nenajdeme nikdy úplně ideální řešení, pokud jde o ty definice. Já tady vidím mnoho zlepšení. Jsem ale poněkud eh, nespokojená s tím, co nepovažuji za příliš logické. My tady máme určité eh, výhrady, protože tady, proč to musí být ta smlouva uzavřená minimálně na rok například, to není úplně pochopitelné. Já Opakuji, například u nás eh, doma by to byl velký problém, pokud je o realizaci. Další věc. Eh, co vidíme jako kritické, je tady těch pět let, eh, devět měsíců. Eh, tady se jedná o omezení, která zavádíme. Takže tento nový návrh v pozměňovacím návrhu číslo 8, článek 3, písmena GB, tak tam se hovoří o tom, že se e, potřebuje několik let praxi. Já nevím, jak by se těchto pět let e, dali zdůvodnit. A pokud jde o prokázání praxe, tak to je ze 12 měsíců na 9 měsíců, tak to je kompromis, dobře. Ale pořád tady vyvstává otázka, jestli to má vůbec smysl Eh, pracovat s takovými to omezení. My považujeme za dobré, že tady jsou sankce a inspekce uvedeny. Myslím, že paní Sarčentýny o tom hovořila, že by to tak mělo být. Eh, my to považujeme za správné, tu inspekci, ta myšlenka je dobrá, aby byla zapracována, ale já myslím, že by to tady mělo být ještě posíleno. Eh, potom pokud je o to rovné zacházení, tak eh, my eh, říkáme, že by to mělo být více než tak, jak je to stanoveno ve směrnici pro převádění v rámci společností. My jsme poskytli několik návrhů paní Bigeschulte a paní Sargentini. Tak pokud jde o ten nový článek 16, 16 a článek 15 odstavec A, přišlo to, eh, pane Jakolino, poněkud pozdě, ale přesto si myslím, že tam jsou jasnější formulace, eh, pokud jde o rovné zacházení na pracovišti, protože to by mělo být stejné jako v tom eh, členském státě Eh, potom o slučování rodin, tak eh, my si myslíme, že by to mělo být ve stejném časovém rámci pro ty, kteří se tedy chtějí sloučit dobře, ale v obecných rysech bychom eh, si měli rozmyslet, jestli bychom měli být také tak velkorysí v případě rodin. My samozřejmě chceme, aby eh, v případě eh, převádění v rámci společnosti, no tak aby se to uskutečnilo. A samozřejmě jsme si vědomi, že by eh, měly být velkorysé předpisy, pokud je o rodiny. Když hovoříme o konkurenceschopnosti, tak si musíme uvědomit, že tito lidé potřebují také motivaci, když přicházejí do členských států a musí vědět, že pro ně nebude složité eh, také přivést si svoji rodinu. A potom pokud jde o sankce, tak to považujeme za dobré. Eh, gratuluji vám, to je dobře formulováno, tak jsme to chtěli. Takže a to by bylo vše, děkuji. Mrs. Ernst, eh, Děkujeme, paní kolegyně. A než se zase dostaneme k panu zpravodaji. Poprosila bych ještě komisi, aby odpověděla na, slovo paní, na otázku paní Jakonsary. Prosím, máte slovo? Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já už jsem se o tom včera zmínila na výboru EMPO. Komise nenavrhuje tu otázku aplikovatelné legislativy v oblasti sociálního zabezpečení. Ty bilaterální dohody, ty skutečně mohou u sociálního zabezpečení, to znamená to pojištění v zemi původu by mohlo být zachováno. Pokud jsem to správně pochopila, tak bilaterální dohody by mohly být aplikovány pouze pokud ehm, umožní lepší zacházení. Tak to jsem to pochopila. Já, já myslím, že je to zajímavý nápad, mohli bychom se na to podívat podrobněji. Všem je to um, zajímavý nápad, není to návrh komise, ale můžeme o tom diskutovat. A chtěla jsem se ještě dostat k té otázce toho počtu povolení ano, samozřejmě, že členské státy mají eh, možnost rozhodnout do počtu povolení pro mm, příslušníky třetích zemí, kteří přichází do EU. Samozřejmě, že takový členský stát poté by měl rovněž respektovat mezinárodní obchodní dohody. A poslední věc, profesionální profesní zkušenosti, to je jedna věc, kterou jsme si všimli v kompromisních návrzích. Těch pět let zkušeností, to by samozřejmě mohlo z toho vyloučit mladé lidi, především v oblasti informačních technologií. Toto je věc, které bychom možná ještě mohli věnovat další pozornost. Děkuji. Thank you, Mrs. Schmidt. Děkuji, paní Schmidt. A nyní dávám slovo panu Jakolínimu. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Já jsem si vyslechl všechny příspěvky od paní Jakonsary Plankevičute, paní Lindstrom a paní Sargentiny, také pan Brons a paní Ernest. Na základě toho, co jsem si vyslechl, tak mám za to, že to byly velice rozumné názory. Pokud jde o ty aspekty, kde na to máme stejný názor. E, každopádně jsou to úvahy, které je potřeba samozřejmě důkladně sanalizovat. Myslím si, že bychom měli vyloučit odvětví stavebnictví. To jsem vždycky zastával. Tato směrnice slouží k tomu, abychom vymezovali co e, nejširší oblast působnosti a během jednání jsem měl možnost se sejít se zaměstnanci a se zástupci zaměstnavatelů. A tady existují různé názory na tuto otázku. Můj názor je ten, že by se měly poskytnout zároky také odvětví stavebnictví takže vyloučit tak důležitý sektor možná není eh, na základě cíle této konkrétní legislativní otázky, protože toto má za cíl regulovat migrační toky, ale s časovým omezením a potom také ošetřit otázky pracovního trhu. Takže pokud jsem to neřekl jasně, potvrzuji to, co jsem už řekl, Eh, při jiných příležitostech. A to eh, pokud jde o začlenění či vyčlenění odvětví stavebnictví a opakuji, já si myslím, že by to nemělo být vyloučeno. Eh, pokud jde o odměňování, tak tam samozřejmě musí být rovné odměňování. A potom, pokud jde o, o příspěvky, dávky, do systému sociálního zabezpečení, tak eh, tam je samozřejmě důležité, aby eh, důchodci byli eh, ve vztahu se svojí zemí původu, abychom tady měli bilaterální smlouvy, to je velice důležité. Je důležité tady si e, vymezit e, stanoviska, která máme v rámcových smlouvách se třetími zeměmi. Cílem je tedy zharmonizovat e, balíček, který by nám umožnil přístup mladých talentů, tak jak to řekl pan Kirkhope. Mladí nadaní lidé, které je potřeba podpořit a pracovní trh jim musí dát možnost konkrétního zaměstnání. Také je eh, eh, potřeba eh, důvěřovat podnikům, tak jak řekl pan Kirkhope, a vypracovat minimální kritéria, pokud je o zaměstnání a podpis smlouvy. O smlouvě jsme již hovořili. Bylo to v původním návrhu komise, ale může se to změnit. Jedná se o e, pracovníky, kteří už mají smlouvu s tou firmou. Jsou to osoby, které jsou již e, zaměstnanci podniku, už jsou v rámci systému a my jim chceme e, nabídnout tu možnost, aby nabili nové zkušenosti, když přejdou do jiného členského státu. Paní Blankevičute také hovořila o tom, že je eh, potřeba umožnit eh, přístup eh, partnerovi, což bude muž či žena, manžel, manželka. Já si myslím, že tady nemůžeme diskriminovat. Jestliže v tomto případě eh, převedeme španělského zaměstnance do Francie, či do Dánska, či z Malty, či do Kypru, no tak eh, nemůžeme říct, že ten partner, manžel či manželka musí povinně najít práci v členském eh, státě, ten, který přijímá tyto mladé či ne tak mladé pracovníky. Eh, nemůžeme eh, počítat s tím, že se uplatní tato směrnice a tím pádem členské státy budou muset eh, zaručit práci pro manžele v případě, že pocházejí z třetích zemí, protože to by byla diskriminace. A v případě slučování rodin, tak to je případ od případu. Já si myslím, že v odstavci 20 místo may můžeme říci shall. Takže členské státy nebudou moci rozhodnout o podmínkách přístupu, ale e, musí rozhodnout o podmínkách přístupu partnera e, převedeného pracovníka. E, také souhlasím s paní Wikstrom, když hovoří o tom, že toto je nástroj, který má za cíl být pružným. My se nacházíme v období krize. A proto je důležité, abychom nějakým způsobem tento nástroj neomezovali. Důležité je, abychom zaručili konkurenceschopnost a udržitelnost systému. Prostě ten systém zjednodušit. Souhlasím s paní Sargentini v tom smyslu, že pokud jde o sankce, tak je to důležité, ale je to na druhé straně citlivá otázka. Během diskuze jsme se soustředili na otázky sankcí, potom jsme rozšířili text na základě toho, co řekla paní Sarčentiny. A potom, pokud jde o ty objemy, tak během posledního zasedání eh, se stínovými zpravodaji článek 79 odstavec 5, tam jsme identifikovali takovou obecnou zásadu. A to eh, souvisí s podmínkami pro přístup a objemy migračních toků. A nemůžeme tyto kvóty jednoduše vyškrtnout. A nemůžeme najednou eh, zrušit tyto kvóty, které se týkají pracovníků pocházejících z třetích zemí, pokud, je, pokud jde o ten celkový objem. Paní Erst řekla eh, několik eh, věcí a část těch otázek už je v textu, například eh, pokud jde o ty obecné podmínky uzavření smluv a také, aby tam byl odkaz na rovné odměňování. A také pokud jde o těch eh, pět let praxe, tak eh, tady máme závazek číslo čtyři, pokud jde o profesní vyšší kvalifikace. A tady jsme převzali text z ustanovení, který, které existuje v jiném textu, který již schválil parlament a to je e, modrá karta. Ale samozřejmě to neznamená, že bychom neměli se ještě na touto otázkou zamyslet. Ale ne tím, že bychom tyto lhuty rozšířili, ale Měli bychom je snížit, pokud je o minimální požadavky pro tuto profesní kategorii během uplatňování směrnice. Rodina. Už jsme hovořili o slučování rodin. V definicích jsem se pokusil najít rovnováhu mezi omezujícími, vymezujícími definicemi a na druhé straně mezi definicemi, které mi přišly příliš otevřené a které byly eh, příliš široké, pokud je o působnost této směrnice. Tak jsem se pokusil najít vyrovnanost mezi eh, manažery, na jedné straně, protože eh, tady se hovořilo o různých eh, profesních eh, kategoriích, ale nemůžeme vždy počítat s tím, že ten manažer má úlohu toho, že by byl osobou, která má na, pod sebou několik lidí. Může to být vedoucí pracovník, který je řídící pracovník a co vymezuje, je práce, aby se dosáhlo určitého cíle, měřitelného cíle. Pokud jde o definice, tak jsem si taky vyslechl to, co řekl kolega Brons. Musíme si uvědomit, že to není žádný elegantní spis, který bychom chtěli zde předložit, abychom se vyhli eh, těm předpisům, které upravují legální migraci. Eh, toto je dosier, který má eh, za úkol spojit migrární toky s legitimními požadavky pracovních trhů členských států. Já si myslím, že nic víc tady není. A myslím, že jsem tímto zodpověděl všechny dotazy. E, pokud jich bude ještě více, tak to musíme postupovat společně. Naším cílem jsou tedy migrační toky, abychom je upravili, aby byly konzistentní v souladu s potřebami pracovního trhu. Pokud jde o rovné zacházení, tak e, tady s tím souhlasíme, to je jeden ze základů. A co se týče sankcí, tak ty musí být dostatečně vysoké, aby e, měly ten potřebný efekt. A dnes už eh, se budeme podrobně eh, zabývat tím, co vypracovala rada, pokud je o tento dosie a já doufám, že budeme mít dobré zprávy z dnešního zasedání v radě. Pokud jde o mobilitu v rámci členských států, když eh, například nějaký pracovník z třetí země se dostane do nějakého podniku, no tak tam eh, doufáme v důvěru mezi členskými státy. Takže tam se počítá se třemi roky, takže tam považujeme, máme za to, že tento pracovník se může eh, převést z jednočlenské státu do druhého, dokud ten poslední členský stát, ten hostitelský, nebude proti. Což znamená, že nemůže pracovníkovi zakázat, aby byl převeden, kromě těch případů, které jsou ve směrnici. Já doufám, že tyto závěry jsou rozumné na základě toho, co bylo v těch pozměňovacích návrzích. Ještě svoláme několik schůzí, abychom potom 25. ledna měli výsledek, který by mohl, mohli podpořit všichni. A pokud jde o ty definice, tak je důležité, abychom našli společné stanovisko, které by nám umožnilo posílit spolupráci mezi oběma parlamentními výbory, to je tento výbor a výbor pro zaměstnost, abychom docílili těch stanovených cílů. Děkuji vám, pane Jakolino. Hlasovat se bude příští rok v lednu. Děkuji kolegům za aktivní účast. A dalším bodem na programu je hlasování a my zahájíme hlasování přesně v 11.45, takže máte ještě několik minutek času, kolegové, děkuji. Okay, colleagues, let's uh, continue the, the meeting and uh, start the vote. We have, oh, sorry, <laughs> we have three uh, reports on the agenda. The first Takže budeme nyní hlasovat o první zprávě, který se týká změny nařízení číslo 1931 s cílem zahrnout Kaliningradskou oblast a některé polské správní celky do způsobilé pohraniční oblasti. Nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy a proto navrhuji, abychom hned hlasovali. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A nakonec musíme provést elektronické hlasování. Máte sebou všichni hlasovací kartičky, takže paní Sargentiny musíme vždy přečíst a vlastně to je už všechno. Takže budeme nyní hlasovat elektronicky. Zahoji hlasování, končím hlasování. Děkuji. Máme jednomyslný výsledek? Ne, jedno se zdržel hlasování. Takže další zpráva. A to je návrh na směrnici týkající se práva na informace v trestním řízení. Já chci poblahopřát paní Skipl k, za to, že dotáhla tuto věc tak daleko a také děkuji jejím spolupracovníkům. Než budeme hlasovat, chtěl bych, já bych oznámit, že došlo k dohodě se stínovými zpravodaji, že budeme vycházet z anglické verze konsolidovaného textu, která byla schválena spolu s radou. A nyní budeme hlasovat o 100, budeme hlasovat unblock 145. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schváleno. A nyní elektronické hlasování o legislativním návrhu usnesení. Končím hlasování. Takže končím hlasování. 46 pro, 2 proti, a dva se zdrželi. Takže ještě musíme dopočíst, připočíst dvě osoby pro. A nyní návrh zprávy týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Chcete se chopit slova, pane Gašmane, jako zpravodaj? Děkuji vám, paní Gál. Je tady chyba v hlasovacím seznamu. Když si podíváte na stranu 4 a 5, jestliže kompromis 7 bude schválen, pak také 102, 103 a 104 a 105 odpadnou. To je všechno, děkuji. A nyní budeme hlasovat. Máme dvě osoby, které nemají hlasovací kartičky, což musíme brát na paměti, na, na vědomí. A nyní 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ještě to prověříme. Elektronicky, prověříme elektronicky, hlasujeme elektronicky. Socialisté mají o jeden hlas navíc. Takže prosím o vytažení kartičky. Končím hlasování 34 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel. 68 odpadá, kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to prověřit. Prověříme kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 pro. 33 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel. Potom přejdeme ke kompromisu 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jestliže budeme postupovat takto, tak bychom možná měli hlasovat elektronicky, ale zdá se, že opravdu vždy máme, tedy pro byla převážná většina, ale nyní to můžeme tedy prověřit. Můžeme to prověřit, takže opravdu já jsem vzala na vědomí váš návrh kompromis 4, budeme hlasovat elektronicky, zahoji hlasování. Hla, končím hlasování. 31 pro, 18 proti. Takže 33, protože přičítáme dva hlasy, jeden se zdržel. Kompromis 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 27 a 41 pro, proti, zdrželi se, není to úplně jasné, takže to prověříme elektronicky, zahoji hlasování. Končím hlasování 31.19. Takže schváleno. Prosím vás, abyste řádně zvedali ruce, protože jinak nevidím, kdo je pro a kdo je proti. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Petiční výbor 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. E 83, 86 jsou identické návrhy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pet petiční výbor 6 je také stejný pozměňovací návrh, takže také padá. Nemusíme o tom již hlasovat. 87 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 31 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 88 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. 35 pro, proti, Zdrželi se. Schváleno. Sto sedm pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Potom kompromis 8 pro. Proti zdrželi se schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se schváleno. Devítka kompromis pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se schváleno. Petice 9 pro, proti. Zdrželi se, schváleno. Avko 7 pro, proti. Zdrželi se, přijato. 39 pro, proti. Zdrželi se, přijato. 126 pro, proti. Zdrželi se, přijato. 127 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. A v 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41. To už jsme vlastně odhlasovali v rámci 27. <clears throat> Petice 10 to rovněž odpadlo. 130 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pan Jo, děkuji za slovo. Já jsem diskutoval se zpravodajem až na poslední chvíli o 131, a rád bych předložil ústní návrh, který by nahradil, který by kde by 50 nahradila dvoustovku, to je v podstatě počet těch stránek a myslím, že pan Michael Cashman s tím souhlasí. Kdo s tím souhlasí? Tímto ústním návrhem ptá se paní předsedkyně, kdo je proti tomuto návrhu. Zdrželi se. Přijato. Petiční výbor 12, kdo je pro? Takže budeme hlasovat o 131, tak jak byla už pozměněna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dvanáctka od petičního výboru pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. Stejnou většinou 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, přijato. 133 pro, proti, při, při, eh, promiňte, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 134 pro, proti. Myslím, že je to zamítnuto. Padesátka. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. Petiční výbor, takže to ne, to odpadlo. 54 pro, proti,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 Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro. Promiňte, říká paní předsedkyně. Desítka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 61 pro. Takže ne. Jedenáctka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Dvanáctka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. šedesát promiňte, devatenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, promiňte, říká paní předsedkyně, tlačítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 odpadla, takže můžeme, paní Zomer. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla eh, tady se vyjádřit, eh, předložit pozměňovací návrh k tomu eh, pořadu jednání, protože my tady máme menšinovou pozici a eh, tady Evropská lidová strana bude mít majority statement podle článku 51 a proto my chceme, aby toto bylo zapsáno do zápisu. Uh, Mr. Kašman. Ano, pan Kašman na slovo. Děkuji za slovo. Těším se na přečtení tohoto prohlášení menšiny a rád bych poděkoval paní Zomerové za její procesní poznámku, než budeme hlasovat o konečném návrhu. Rád bych vám poděkoval za tento na toto obtížné hlasování. Já myslím, že jste ho vedla opravdu efektivně proto a účinně. Děkuji, říká paní předsedkyně, poprosíme o elektronické hlasování. Hlasování je otevřeno. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 pro, to znamená 33 pro zba hlasy, 17 proti, 2 se zdrželi. Děkujeme panu Kašmanovi. Děkujeme, milí kolegové. A nyní... Nyní se dostáváme na konec našeho jednání. Dokonce jsme skončili před plánovanou dobou čili budeme mít další jednání až 29. listopadu od 9 do 12.30. Děkuji za spolupráci.